Máme na body, které budeme projednávat dnes odpoledne. Jde o společnou rozpravu o farmakovigilanci. Je to zprávě, jde o zprávu paní Lindy McEwen o e, farmakovigilanci humánních léčivých přípravků a jde o změnu směrnice 83 e, 2001. Vidím, že pan komisař je mezi námi, sedí na svém místě, takže můžeme začít zasedání a předat slovo paní Mac Avan, která je zpravodajkou. Thank you, Mr. Děkuji, pane uh, předsedající. Jsem si jistý, že všichni eh, z vás této místnosti užíváte nebo jste užívali nějaké léčivé přípravky. Jejich bezpečnost je na eh, nejvíc důležitá pro veřejné zdraví. Minulý týden na jednání eh, odborníků o eh, této nové legislativě nám bylo připomenuto, že v roce 2010 je 50. výročí talidomidu. Všichni v mém věku si docela jistě eh, vzpomenou na to, co talidomid byl, na ty pohledy na eh, děti, které se rodily bez končetin. Eh, vzali jsme se z toho ponaučení a za léta státy vytvořili systémy farmakovigilance k sledování bezpečnosti léčivých přípravků. Bylo jasné, že jakmile se dají léčiva do rukou veřejnosti. Musíme znát všechny eh, léčivé, eh, všechny eh, vedlejší účinky předem. Určitá zlepšení byla učiněna a odborníci nám říkají, že s těmito zlepšeními by bylo bývalo, nebo že už Eh, že už eh, by eh, to nyní nestalo tolik životů. V 60. letech to, stalo 20, to bylo 2000 případů. V Evropě vytváříme koherentní systém mezi členskými státy a Evropskou léči, agenturu pro léčiva v Londýně, který se týká farmakovigilance. Je zřejmé, že musíme spolupracovat, protože vzhledem k tomu, že máme 500 milionů lidí, tak je mnohem Eh, snaží přijít na nějaký eh, nežádoucí účinek eh, než na národní úrovni. V spolupráci mezi Evropskou agenturou a národními agenturami na základě v evropské úrovni se nám, po, po, se nám daří dosáhnout pokrok. Vytvořili jsme největší databázy na světě a ta nám pomáhá snížit dobu na odhalení nežádoucích účinků potřebujeme další eh, zlepšení. Od 60. Eh, letech, eh, let přišly léky jako je Viox a nedávno Avanda lék na z cukrovku. Poslanci a rada se dože, dohodli na v balíčku předpisů a to je velice dobrý balíček předpisů, bude se o něm hlasovat zítra a ten má zlepšit dále systém glance. Co se mění? Vytváří se výbor pro posuzování eh, v rizikovosti farmakovigilance. Eh, tam se odděluje bezpečnost léčivých eh, výrobků od Eh, jejich eh, schvalování. Budou tam odborníci nejenom z, eh, z národní úrovni, ale také profesionálové z oblasti zdravotnictví. Potom se zlepšuje informovanost pacientů, podávají se zprávy přímo národním orgánům a potom se také do příbalových letáků budou psát informace o tom, jak nahlásit nežádoucí účinky a potom označování produktů. V současné době, když lékaři vám dávají nějaký nový produkt, tak Eh, o tom vědí a vědí, že mají sledovat eh, mm, nežádoucí účinky, ale uživatelé, pacienti to nevědí. Lepší informování eh, veřejnosti, webový portál, kde bude na jednom místě možné zjistit všechny potřebné informace o bezpečnosti léků, o příbalových letácích a tak podobně. Ty informace, které nyní musíte hledat hodiny a hodiny, abyste dali dohromady. A potom tady bude také výhoda pro společnosti, kterým, kterou se zracionalizují schvalovací procedury a zjednodušení zjednodušuje se podávání eh, zpráv. Já si myslím, že tyto zlepšení, eh, tato zlepšení, pane předsedo, povedou eh, k prohloubení farmakovigilance v Evropě. A rád bych závěrem poděkovala kolegům, stínovým zpravodajům, kteří mi pomohli dostat se tam, kde jsme byli. Je to velice náročná otázka a jsme Eh, Máme štěstí, že jsme se dostali tak daleko, kam jsme se dostali. Chtěl jsem také eh, poděkovat eh, španělskému předsednictví v Rady sekretariátu parlamentu Joe Woodovi ze socialistické skupiny Q Hands, která také velmi přispěla k objasnění některých otázek a také sekretariátu komise, jakož i rady řadě organizací, eh, které nám zaslaly informace, eh, pomohly nám pochopit tu problematiku z jejich pohledu. Organizace pacientů, eh, v lékárníků, v lékařů, společností a národním regulátorům. Jedná se o velké týmové úsilí a nyní musíme spolupracovat na tom, abychom tu legislativu promítli do praxe. Děkuji paní McAven a slovo má za komisi komisař Tajan. Pane Děkuji, pane, předsedo. Eh, eh, pan komisař lituje, že tady nemůže být osobně a prosí vás, abyste jej omluvili. Mám velké potěšení, eh, že ho mohu zastupovat, abych v prvém čtení informoval o velice důležité složce, a to je farmakovigilance. Chci využít této příležitosti poděkoval všem, kdo pracovali na tom, aby k dohodě bylo dohody bylo dosaženo především zpravodajce, stínové mu zpravodaji paní McAven a pan Offen za, za komisi. Díky eh, návrhu, který bude předložen parlamentu zítra, bude pacient lépe chráněn proti nežádoucím účinkům léčiv, protože systém farmakovigilance eh, lidských léčiv bude posílen a monitorován musíme mít lepší ochranu veřejného zdraví, ale zároveň tento systém zajistí lepší fungování vnitřního trhu a umožní zracionalizovat eh, předpisy a současný systém. Zvýší se transparentnost a účast pacientů v oblasti farmakovigilance a s novým vědeckým výborem v oblasti farmakovigilance v Evropské agentuře pro léčiva můžeme se zaměřit na know-how, špičkový know-how, abychom zajistili bezpečnost léčiv a mohli doporučovat opatření pro prevenci rizik. Komise je velice ráda, že došlo ke společnému stanovisku a, a to mezi všemi institucemi a podporuje eh, mm, tento, tuto dohodu eh, plně. Eh, pozměňující návrhy byly zrušeny a komise zveřejní následující prohlášení. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament a rada požádali na základě e, žádosti ředitele e, pro léčiva. Komise nechce zdržovat přijetí tohoto důležitého návrhu a zavazuje se, aby příští ředitel mohl být již zvolen e, ve, a to ve, skup, ve, ve třídě 14. Doufejme, že budeme moci řešit všechno horizontálně, v pracovní skupině, inter, interinstitucionální eh, skupině bylo eh, dosaženo dohody mezi jednotlivými institucemi a měli bychom dospět k tomu, že eh, musíme zohlednit v dalších publikacích citace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. za předložení stanoviska eh, výboru. ITRE má slovo paní Irazy. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit pouze minutu a mm, Potom ještě jednou požádám o slovo na další minutu a nyní se zastupuji skupinu Vitre. Chci poděkovat paní zpravodajce Mac Evans za tuto zprávu a chtěla bych říci, že v eh, v této záležitosti bylo důležité mít lepší informovanost a lepší ochranu pacientů, ale také bojovat proti eh, farmaceutickým institucím, které chtějí získat do rukou analýzu a interpretace jménem výboru ITRE na úrovni eh, eh, věstníku jsme dostali stanovisko jak lékařů, tak pacientů, kteří mohli sledovat eh, vedlejší účinky díky národním institucím, pokud je o analýzu a interpretaci. Spadají po zodpovědnost členských států, které mají zjišťovat eh, nežádoucí účinky léčiv a eh, Zjistili jsme, že národní orgány ve Švédsku hovořily o narkolepsii, zatímco Až do posud jsme vůbec neznali vedlejší účinky eh, dotčené eh, vakcíny. My jsme ještě nezískali finanční nezávislost na národních orgánech. Pokud jde o kontrolu, tady jsme zaznamenali pokrok oproti eh, tomu výboru pro farmakovigilanci, který je jiný než eh, výbor pro léčiva, pohumání léčiva. Eh, je to velice důležité z hlediska pacientů, ať jde o příbalový leták nebo pokud jde o farmakovigilanci. Děkuji. Sí, para expresar la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 vystavena velkému nátlaku eh, farmaceutických lobby. Já eh, myslím, že jsme velice dobře v našem výboru eh, se podívali na to, jak by měl zůstat otevřený veřejný vnitřní trh a zpracovali jsme všechny aspekty, které kolegové vysvětlili, pokud jde o monitorování žádoucích účinků a také jsme bojovali proti farmakolobby, abychom posílili kontrolu při uvádění léčiv na trh a Eh, Také informovanost pacientů je zajištěna, protože chceme, aby byly přidávány prospekty, prospekty o a také v rezumé eventuální nezárucí účinky. Eh, lituji, že nebylo tady poznamenáno z mého hlediska to, že tady je přidaná hodnota, terapeutická přidaná hodnota nových léčiv, eh, pokud jde o strategii Majors, kteří pokuž, pokaždé, kdy se předkládá nějaký patent, hledají některé molekuly, které potom a potom udělají obrovskou marketingovou kampaň, dnes se investuje více peněz do marketingu než do výzkumu v mnoha farmaceutických firmách. A máme tady nová léčiva, která jsou velmi drahá a téměř nemají žádnou přidanou hodnotu, pokud jde o již existující léčiva, která by byla dokonce i levnější. Domnívám se, že při příští revizi bude absolutně nutné, abychom se podívali i na tuto věc v detailu. Náš systém veřejného zdraví Eh, se prohýbá pod náklady a každé opatření, mm, které by to mohlo zlepšit, by mělo být učiněno a tady si myslím, že naše legislativa má obrovské mezery, není tady žádná povinnost testovat přidanou hodnotu, terapeutickou přidanou hodnotu. Děkuji, pane předsedo. Eh, oui, vous avez raison de me remercier. Máte pravdu, že mi děkujete. Al turno de oradores, en nombre de... Nyní Tady máme řečníky za politické skupiny a za prvé za PP je paní Ayuso. Máte dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, v první řadě mi dovolte potrhnout význam práce paní zpravodajky, paní McEwen, a to nejenom pokud jde o obsah, tak i po, o formu. Chci také poděkovat všem expertům ze španělské administrativy, kdo podpořili tuto práci. Systém farmakovigilance má zesílit eh, bezpečnost a dohled nad bezpečností produktů uváděných na trh. A to platí zvláště pokud jde o ty rizikové profily a jejich možné eh, nežádoucí účinky těchto léků. Také vítáme vznik eh, praku neboli výboru pro posuzování rizik farmakovigilanci, který upozorní pak EMEU v případě léčivých léčiv, které jsou zejména na trhu v Evropské unii. A v případě těch nežádoucích účinků, zvláště tedy ze strany členských států, tak i výrobců, bude Eurovigilance jediným zdrojem informací ale zapojeny budou také příslušné orgány členského státu. Jedná se rovněž o důležitý bod. Musíme mít také na vědomí to, aby sami pacienti mohli informovat o jakýchkoliv vedlejších nepříznivých nežádoucích účincích. A k tomu bude sloužit i portál, který bude napojen na portály jednotlivých členských států. Chceme celkově zlepšit informovanost eh, všech občanů a pacientů o lécích, které užívají. Takže farmakovigilance má velmi důležitou roli v ochraně veřejného zdraví. My podporujeme směrnici a nepochybně přispěje ke zlepšení jak stávajících postupů, tak i koordinaci aktivit jednotlivých členských států. Děkuji. A nyní pan Korea de Campos na minutu a půl. Pane uh, předsedající, v současné době dochází k nárůstu uh, tendence uh, zveřejnit bezpečnostní profil léku až po uvedení na trh. A proto potřebujeme efektivnější systém, systém farmakovigilance, který, než ten, který teď máme. E, je to problém, který se objevuje i na národní úrovni. A teď, když ho řešíme na této úrovni, tak e, hájíme zájmy všech našich občanů. E, zlepšení farmakovigilance vedlo ke zlepšení ochrany zájmu pacientů v posledních letech Bohužel nežádoucí účinky léčiv jsou pátou nejčastější příčinou úmrtí pacientů v nemocničních zařízeních. A nový systém eh, zlepšuje koordinaci a zvyšuje transparentnost a má monitorovat a posuzovat eh, nežádoucí účinky co nejdříve nové léky budou označené eh, novým symbolem, eh, který bude znamenat, že jsou stále ještě předmětem studia. Eh, budeme povzbuzovat účast uživatelů a budeme vytvářet novou informovanost o ekologických otázkách a budeme také zalepšovat zapojení různých organizací do této záležitosti. Děkuji paní zpravodajce i španělskému předsednictví za užitečnou střídnou spolupráci a rozhodně podporuji návrhy a budeme hlasovat e, pro zítra dopoledne. Děkuji. A nyní e, bych rád dal slovo paní Parvanové e, na dvě minuty. Pane předsedo, Vážení eh, kolegové, nejdříve bych chtěl, chtěla poděkovat eh, Lindě eh, za inteligenci, se kterou se postavila k této technické záležitosti a také sínovým zpravodajům komisi i radě za plodnou spolupráci, která byla nezbytná pro dosažení dohody v prvním čtením, která dláží cestu směrem k bezpečnějšímu, efektivnějšímu systému farmakovigilance v Evropě. Tato dohoda uzavřená za španělského předsednictví je podpořena také tím, že názor parlamentu je obsažen v závěrečném te- e, testu, e, textu. E, není to tak vzrušující otázka, ale farmakovigilance zaručuje mm, mm, uplatňování některých zásad, které vytvářejí důvěru v pacientů sběr informací o nežádoucích účincích na evropské úrovni a lepší koordinace mezi farmaceutickými společnostmi a úřady je důležitá, tak aby se všechno posoudilo včas. Pacienti budou mít také možnost systém ovlivňovat a v úřady budou také moci chtít po uvedení na trh bezpečnostní studie produktu. Eh, tady se eh, více vyhneme ohrožování životů eh, pacientů. Transparentnost byl, byla základním principem, který parlament při vyjednávání prosazoval. Transparentní komunikace o farmakovigilance prohloubí důvěru pacientů v úřady, které zaručují jejich bezpečnost. Zásadní změny v systému farmakovigilance by měly podpořit Eh, důvěru občanů a eh, jejich pochopení toho, co se děje. A proto tedy velice eh, silně vítám koordinaci v informací na, v případových letácích. Máme mm, důvěru v to, že systém se do budoucna zlepší. Děkuji vám, paní Parvanová, a nyní za zelené pan Michal Tramopulos. Děkuji vám, pane předsedo. Chci také poděkovat paní zpravodajce McKeven za vypracování této zprávy a děkuji také paní Rivazín z Zelených za její práci. To, o co nám jde od začátku a co nám leží na srdci, je, aby ta zpráva zrychlila, umožnila rychlý postup Eh, uvádění produktů na trh, ale tak, aby to nebylo na úkor jejich kontroly bezpečnosti. Je důležité mít systém dohledu a kontroly. A vzhledem k tomu, že občanská společnost má výhrady, požádali jsme o striktnější postupy, striktnější systém povolování výrobků, to znamená klinické zkoušky a to, aby musela musel léčivý případ, eh, přípravek také prokázat přidanou terapeutickou hodnotu. Nakonec vzniklo kompromisní znění a došlo k pokusu ošetřit tyto obavy posílením výboru pro far- farmakovigilanci a také umožnění pacientům, aby hlásili eh, nežádoucí účinky. Důležitý je také je také posouzení environmentálních účinků, ale tam jsme zatím k dohodě nedospěli. Komise by měla institucionalizovat povinnost monitorovat nežádoucí účinky, možné účinky na životní prostředí. Tohle by se mělo ještě zohlednit v povolovacím procesu. Ale kompromisní text pouze vyzývá státy, aby uvažovali o dalších krocích ohledně posuzování environmentálního dopadu léčivých přípravků a komise pak má informovat o rozsahu tohoto problému a zabývat se případnou další legislativou. Děkuji a nyní za ECR na minutu a půl eh, pan Cabrnoch.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce Lindě McEwen, stejně jako ostatní, a také e, Ile Ajuzo bych rád poděkoval za spolupráci za naši frakci. E, vedla k dobrému výsledku a e, budeme o tom hlasovat zítra, budeme pro. Bezpečnost pacientů se tím značně zlepšuje a z mého pohledu toto je největší pokrok a bez velkých kontroverzí jsme došli k tomu, že zlepšíme informovanost pacientů databáze, ten eh, webový portál, který eh, budeme mít ve všech členských státech pro eh, všechny, povede k zlepšení informovanosti pacientů a bude to také dobré pro mobilní pacienty. Když dnes cestujete po Evropě a dostanete příbalový leták v cizím jazyce, tak je člověk ještě bezradnější než pacient, který tomu nerozumí doma. Když se potom ale na internetu budu moci podívat ve všech jazycích na ten příbalový leták, tak tak je to velice užitečné. Eh, tento eh, návrh, který je eh, přijímán bez velkého rozruchu, přináší mnohem více informací než ten, který předložil pan Verheugen pod názvem informovanosti pacientů. My jsme velice dobře informovali, tedy o tom debatovali například s Christopherem Filnerem. Říkali jsme o tom, že ještě budeme muset zlepšovat další předpisy, ale to, eh, co teď dosáhla Linda McEffen a další sněmový zpravodajové, je opravdu velký pokrok. Já také eh, vítám to, že chceme eh, přepracovat příbalový leták. Je důležité, aby se za to komise postavila. Já si myslím, že je poněkud smutné, že se nám zatím nepodařilo dohodnout se na tom příbalovém letáku. Komise hovořila o černé skřínce a to bylo takové odpudivé, ale já doufám, že se nám ještě podaří nějakou přiměřenou formou toto upravit. Je to téma do budoucnosti a ještě jednou děkuji všem, kteří spolupracovali na tomto dobrém výsledku. Děkuji, pane Lise. A nyní na minutu a půl paní Kadenbach. Vážený pane předsedo, pane komisaři, já bych ráda srdečně poděkovala i za sebe Elindě McEwen a kolegům eh, stínovým eh, zpravodajům, kteří spolupracovali. Dovolte, eh, abych nejdříve přišla s apelem na pacienty a na evropská, nebo evropský systém zdravotnictví. Já si myslím, že si musíme vyhradit dobu na to, abychom, se oslovili, abychom oslovili pacienty a, a vysvětlili jim, když jim předepisujeme léky, aby věděli, že můžou mít nezádoucí účinky a také eh, musíme eh, požadovat po pacientech, aby upřímně eh, se tedy poskytovali doktorům informace o těchto mm, léčivých přípravcích, tak, aby ty léky byly stále bezpečnějšími. Já si myslím, že stávající legislativa je, nebo tato nová legislativa je důležitým krokem k tomu, aby jak Eh, lékaři, tak farmaceutický eh, průmysly mohli eh, co nejdříve přijít na nezádoucí účinky a mohli jednat. Už teď ve členských státech máme dobré systémy a Nyní eh, tento krok, který přijímáme, je tyto systémy eh, sjednotit a eh, dát je do jednoho rámce tedy. Máme tady staré přísloví, že celek je více než součet v jednotlivých součástí. A já si myslím, že díky tomu tato legislativa by měla být přijata plénem velkou většinou. Děkuji paní Kalenbach. A nyní paní Lepáš. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poblahopřát paní McAvan, naší zpravodajce, za vykonanou práci. Dohody v prvém čtení opravdu nemají velkou eh, váhu v tomto eh, parlamentu, ale já si myslím, že toto je opravdu dohoda pro první čtení, která je vynikající. Paní Pavanová provedla velice dobrou práci také a pokrok je ne- nezanedbatelný především v oblasti transparentnosti. Pro mne transparentnost by měla být pravidlem a e, nedostatečný přístup výjimkou a chceme jít proti kontraexpertízám, které se stále více rozvíjejí. Právo e, uchovat v tajnosti e, informace, které se týkají duševního vlastnictví a to by nemělo být v poplatné v okamžiku, kdy jde o životní prostředí. Já bych dala přednost, pokud jde o vysokou transparentnost, aby výsledek byl zajištěn. Pokud je o text samotný, možná ustanovení, které může být eh, anek, považováno anekdotickou záležitost, ale je to závažné, že požadavek na komisi, aby se zaměřila na znečišťování půdy a vod farmaceutickým průmyslem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní Lopáš a pan Kalman. Děkuji, pane předsedo. Pani Jana Kideris naš, eh, posílá svoji omluvu, neboť se nemohla dostavit do Štrasburku, ale chtěla poblahopřát Lindě McEvan, za to, jak působila i v rámci dalších skupin na eh, tomto dokumentu. Posílení systému farmakovigilance pro léky pro lidské užití je nesmírně důležité a dospěli jsme k dohodě, která eh, zajistí robustnější systém hodnocení rizik, zlepšený systém povolování a eh, také, pokud jde o studie účinnosti, a také lepší způsob oznamování jakýchkoliv případných nežádoucích účinků léku a samozřejmě také zajištění větší transparentnosti, neboť pacienti budou mít přístup prostřednictvím webových portálů k potenciálním nežádoucím účinkům a tato opatření prospějí zejmě, zejména občanům a pacientům celé eh, Evropské unie, také zlepší postavení situaci členských států a farmaceutických firm a zajistí maximální úroveň bezpečnosti pacientů napříč Evropskou unii. Děkuji, paní Kalanen. A nyní paní Matias, jedna minuta. Eh, děkuji. Eh, Chtěl bych především poděkovat zpravodaji a všem těm, kdo se podíleli na tomto procesu. Víme dobře, že vedlejší účinky léčiv jsou pátým důvodem a pátou příčinou úmrtí v nemocnicích. Proto je monitorování a dozor zcela zásadní. Musíme posílit bezpečnost léčiv, které se již nacházejí na trhu a laboratoře eh, si ten problém vždycky mm, neuvědomují. Musíme přijít příkladem stříc abychom zjišťovali, když se podíváme, co se dělo eh, s eh, vakcinací proti mexické chřipce, to jsme vůbec nezohlednili, ty vedlejší účinky a samozřejmě ještě neproběhlo kompletní vyšetřování. Musíme pokračovat touto cestou a mm, jak pacienti, tak zdravotnický personál se na tom musí podílet, aby byl problém identifikovat. Spolupráce mezi jednotlivými členskými zeměmi bude jistě pozitivní. Děkuji. A paní Grostet. Mnohokrát vám děkuji, pane předsedu, pane komisaři. Teď tady diskutujeme o farmakovigilanci, což je velice důležitý balíček, na kterém pracujeme již určitou dobu. A tato dohoda v prvním čtení umožní, abychom lépe chránili pacienty vůči rizikům, které jsou spojeny s užitím léčiv. Tato dohoda je vlastně krokem ku předu, pokud je o bezpečnost pacientů, protože vzácné charakteristiky mohou být eh, detekovány daleko rychleji a nejistá léčiva nebo méně bezpečná léčiva mohou být stažená stažená, eventuálně i z trhu. Nech si, eh, ne, ne, my jsme tady ne, znovu nevymysleli farmakovigilance, ale my jsme zlepšili věci na základě lepších znalostí rizik. A také díky lepší spolupráci mezi eh, orgány, které jsou tím pověřeny. Takže musíme dospět lepší znalosti nežádoucích účinků díky eh, databázi v Evropské agentuře pro léčiva a to se stane jediným bodem pro sběr a konsultace E, na jednotlivé léky a umožní to zlepšit komunikaci mezi e, kompetentními orgány. Národní orgány také budou mít schopnost řešit e, přínos rizik a rizik Zjistíme to na základě nových eh, dat, nových údajů a veškerý zdravotnický personál pacienti budou lépe informováni. Musíme být bdělí, abychom nevyděsili eh, pacienty zbytečnou výstrahou. Musíme jim poskytnout a nesmíme jim poskytovat příliš eh, fundovanou příbalovou informaci, aby nebyli mm, oni sami vyděšeni a nesmíme je zbytečně vyděšovat. Když se podíváme, Víme, že příbalový leták je často eh, těžko srozumitelný, těžko čitelný a proto musíme řešit tuto záležitost se všemi partnery, aby pacienti byli lépe informováni, abychom jim dali eh, důvěru v jejich léčiva. Děkuji. Děkuji. Paní Grostet a nyní paní Verně o minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, farmakovigilance, která spočívá v tom, že analyzuje vedlejší účinky léčiv, eh, a požadování jejich stažení z trhu v případě, že je to nutné, je součástí farmaceutického balíčku. Přitom jde o zcela zásadní ehm, bod pro naše zdraví. I když jsem velice ráda, že vás tady vidím, pane komisaři, musím litovat, že tady není pan Dali mezi námi, protože byla jsem opravdu překvapena návrhem komise, která, eh, že vlastně se to tady spochybňuje celý tento systém farmakovigilance ve prospěch farmaceutických firm. Ale přesto se nám podařilo trochu situaci zlepšit a myslím si, že nelze generalizovat povolení eh, eh, uvádění na trh nových léčiv. Musíme si poblahopřát úspěchu z hlediska transparentnosti, ale přesto tady jsme zmeškali mnoho příležitostí, pokud je o transparentnost a já chci záruku riziku, nezávislost systému. Výbor pro vyhodnocení rizik mm, není úplně nezávislý evropské, na Evropském výboru pro udělování rozhodnutí o registraci. Tento výbor mm, eh, velice váhá, pokud jde o stažení eh, z jeho rozhodnutí. Lituji, že členské státy nemohou eh, hovořit o eventuálním konfliktu zájmu expertů, kteří sídlí v Evropské komisi. Musíme také finan- veřejnými prostředky financovat to, co momentálně je financováno z poplatků soukromých soukromých firm. Jsem velice ráda, že Linda McEvan získala tady určitý pokrok a pokud jde o problematiku, kladu si otázku, proč bychom měli uzavřít celou záležitost v jediném čtení, zatímco potřebujeme posílit bezpečnost a informovanost našich pacientů. Děkuji vám. Děkuji. A nyní paní Rys. Děkuji, pane předsedo. glance. Eh, musí být eh, eh, velice důležitá, stejně tak jako pro krevní banky a tak dále. To znamená, musíme to mít zajištění proti veškerým rizikům a musíme, respekt, i když respektujeme mm, no, příbalové letáky, nemůžeme se vyhnout smrtelným případům. Když se podíváme na počet úmrtí v tomto roce, paní Makava nám to připomněla, a všechny dramatické události události, které eh, jsou ve statistikách a je to nepřijatelné, proto se musí počet úmrtí snížit a musíme účinněji spolupracovat všichni aktéři v celém řetězci. Proto vás vyzývám k vyšší koordinaci na základě databáze a také musíme více informovat pacienty a musí to být informovanost, která funguje oběma směry eh, musí vše, být, musí vše být vysvětleno a musí tady být transparentnost eh, v práci nového výboru pro farmakovigilanci nezávislost, expertízy, na tom se budu stále vracet, je alfou a omegou veškerých politik a je to zcela zásadní pro to, abychom posílili důvěru pacientů. Por dos minutos. Děkuji. Pani Rys. Nyní paní Lukačevská, dvě minuty. Děkuji, děkuji paní Mac Evan a vším kdo pracovali na této směrnici. Problémy v těchto dokumentech jsou zcela zásadní pro systémy veřejného zdraví, ale především pro bezpečnost pacientů, jak to dokazují statistiky. Kvůli nežádoucím účinkům 200 tisíc lidí umírá ročně a 50 pacientů neberou léky podle eh, receptů a mnoho pacientů by si přálo mít důvěryhodné informace. Takže vidíme, že s, tímto, s těmito změnami na základě eh, eh, rejstříků bychom měli zavést systém, kde za pomoci internetu budeme moci pacienty seriózně moci informovat o léčivech ale bez e, oznamování všem zdravo, veškerému zdravotnickému personálu e, o všech e, nežádoucích účincích nemůže být postačující farmakovigilance. Musíme analyzovat problém a působit podle toho. Je to nový krok směrem k celkové transparentnosti a totálnímu zveřejnění informací. Jinak farmakovigilance nebude moct fungovat stát. Na internetu by to mělo být zveřejněno ve všech oficiálních jazycích Evropské unie, aby eh, všichni pacienti se mohli informovat. Internet je dobrým eh, zdrojem informace, ale může obsahovat i klamné informace takže musíme celou dobu eh, tento systém kontrolovat a zlepšovat, protože efektivita je nejdůležitější. Pokud je o transparentnost a zvýšenou transparentnost tohoto systému vigilance, je velice důležitý. Musíme sbírat veškeré informace o vedlejších účincích a Rovněž tak musíme informovat celou společnost, veškerou populaci a nejenom omezený okruh specialistů a, le- a pacient musí mít větší důvěru v léčiva. Děkuji. Paní Lukačevské a nyní má slovo paní Šildr z minutu. Pane předsedající, já bych ráda poděkovala kolegyni Lindě McEwen její, za její zprávu. Vzhledem k tomu, že téměř 200 eh, tisíc lidí eh, za rok zemře v Evropské unii na vedlejší účinky nebo nezádoucí účinky, eh, leč vítám celoevropský systém ke sledování léku, kteří, které už byly schválené k používání. Nežádoucí účinky jsou pátým nejčastějším příčinou úmrtí v v nemocnicích v Evropě. A mm, tyto systémy, jakmile budou, uvedeny, jakmile budou léky uvedeny na trh, budou moci e, sledovat prostřednictvím národních tedy a evropského orgánu. Něco, co jinak obrovsky ohrožuje e, v evropské e, zdraví, evropský zdravotnický systém také eh, informovanost eh, eh, pacientů. Čím více budou pacienti informováni, tím lépe. Proto velice vítám webový portál pro evropská léčiva, který bude propojen na národní webové portály ve členských státech, kde si budou pacienti moci hledat informace o bezpečnosti léku, které by berou. Děkuji. Paní Childers a, a pan Bartoloci dvě minuty. Sí. Ano, děkuji, pane předsedo, kolegové, pane komisaři. Prostřednictvím tohoto nástroje chceme posílit systém farmakovigilance v Evropské unii. To jsou hlavní cíle zprávy paní McEwen, která se vztahuje k nařízení 706 roku 2000 a také příslušné směrnice 2001-83. Díky konsenzu a díky konzultacím mezi radou a e, parlamentem a parlamentními výbory se podařilo probrat zprávu, která přispěje ke zlepšení systému farmakovigilance v Evropě a e, která bude také řešit stále rostoucí aktivitu v tomto sektoru. Transparentnost a racionalizace, to jsou klíčové body této zprávy, která obsahuje opatření na ochranu veřejného zdraví prostřednictvím harmonizovaných norem napříč celou Evropou. Chceme lépe definovat roli a zodpovědnost všech aktérů na národní i nadnárodní úrovni a to zejména pacientů samotných. Pacienti jsou klíčovými složkami celého řetězce a posílením. Chceme posílit transparentnost ve vztahu k těmto léčivým přípravkům, zlepšit také komunikaci a registraci a informování o možných nežádoucích účincích na některé léky. Stávající systém farmakovigilance se musí zlepšit prostřednictvím zesílení spolupráce na národní i celoevropské úrovni. Pouze souhra všech úrovních povede k zajištění lepšího systému výměny informací a sledování vedlejších účinků. Systém farmakovigilance musí být organizován v podobě sítě prostřednictvím webových portálů, tak aby byly dostupné eh, dostatečné množství informací, které budou k dispozici jak národním orgánům, tak profesionálům, tak pacientům. Děkuji. Nyní pan Marinesku dvě minuty. Děkuji, eh, pane předsedající. Farmaceutický průmysl je klíčovým odvětvím evropského hospodářství. Jak proto, že eh, je v přímém kontaktu s občany, tak eh, z hospodářských důvodů. Já si myslím, že ta zpráva a příslušné pozměňovací návrhy eh, zajišťují větší bezpečnost pro pacienty, ale také umožní lepší vzájemné propojení úřadů. Údaje o nežádoucích účincích musí být přístupné jak regulátorům, tak profesionálům v oblasti zdravotnictví. A v neposlední eh, řadě musí být informováni i pacienti o všech eh, účincích i nežádoucích a vedlejších účincích eh, léku a ty musí být popsány v příbalových letácích. Musíme k tomu ještě dodat, že léky, které zatím nebyly dostatečně proskoumány, pokud jde o jejich nežádoucí účinky, musí být snadno stáhnutelné z trhu. A proto musí být pravidelné zprávy o těchto lécích alespoň jednou za pět let. Někdy mohou nežádoucí účinky eh, eh, nastoupit teprve 20-30 let po prvním eh, uvedení na trh a proto je to rozumný požadavek. A samozřejmě také inovace v eh, vědě a výzkumu. Řečník byl přerušen. Děkuji, pane Marinesku a nyní Licia Ronzuli dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Na prověřování bezpečnosti léčivých přípravků to je cílem a smyslem této směrnice, která se má zabývat jak těmi pozitivními, tak i negativními e, účinky léku. Ale e, jak jsme již slyšeli, tak 120, 197 tisíc úmrtí e, ročně v Evropské unii je zaviněno právě vedlejšími účinky léků. A musíme se zabývat také tím, jaké jsou účinky v kombinaci léku s jinými léky. Tohle je prioritou Evropské unie na poli veřejného zdraví. Dobrý systém farmakovigilance by měl umožnit všem eh, lékařům i pacientům moci snadno prověřit léky a být upozorněni na možné problémy. V případě, že takové potenciální problémy jsou, Musí se samozřejmě změnit způsob léčby, používání dan, užívání daného léku, nebo dokonce musí dojít ke, v některých případech ke stažení daného léku z trhu. Takže posílení farmakovigilance nám nepochybně nabízí velké výhody, protože zrychlí a zvýší bezpečnost zásahu a bude, moci stáh, bude možno stáhnout léky z prodeje rychleji. Všich, všechny členské státy se toho musí zúčastnit, tak chci říci, pane předsedo, že je důležité, aby pacient měl k dispozici informace přímo to je však něco, co členské státy zatím ještě neakceptují, kromě několika výjimek, a řeší to příslušné orgány. Děkuji, paní Ronzuli. A nyní přecházíme k části Catch the Eye. Ani Morkunajte, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že nejdůležitějším aspektem tohoto dokumentu je v první řadě informační databáze pro pacienty a to, že všechny ty informace budou přístupné z jednotného místa. Kolem 200 tisíc úmrtí na nežádoucí účinky léků, to je údaj číselný, který je skutečně významný. Musíme jednat. Jsou také problémy týkající se rejstříku. Máme asi 170 případů v naší zemi, v jiných eh, zemích je ten počet daleko vyšší. Ale často ta, ten nesouhlad mezi počtem případů může vyplývat z toho, že pouze specialisté o těch nežádoucích účincích informují. Bylo by dobré, aby tak mohli činit sami pacienti. Dalším důležitým faktorem je, že evropské instituce budou motivovány reagovat na určité zprávy, protože až dosud ty informace o um, nežádoucích účincích přicházely s velkým spožděním. A v budoucnosti jak výrobci, tak eh, orgány dohledu budou mít svou roli. Musíme zajistit celkovou zodpovědnost. Děkuji, pan Mikulášik. Děkuji. Gracias, señor presidente, Děkuji. Pane předsedo. Cílem je dosáhnout toho, aby pacienti a potom i příslušné orgány hlásili všechny a nejenom vážné nežadoucí účinky v databázi Eudra Vigilance. Takto se mohou soustředit veškeré informace o nežádoucích účincích léku na jednom místě, což představuje hodnotný výzkumný nástroj. Na základě toho mohou být přijata opatření, jako je změna způsobu předpisování, lepší poskytování informací o užívání léků a dokonce stáhnutí léků z oběhu podporuji veškeré návrhy zaměřené na podněcování informování pacientů, kteří budou mít dispozici veškeré relevantní informace při balovém letáku. Systém by pacienty měl nejen takto informovat, ale také podněcovat k tomu, aby hlásili případné nežádoucí účinky. Výrobci nesmí zamečovat žádné vedlejší nežádoucí účinky výrobků, jako se tomu stává například u hormonální antikoncepce. Eh, zpráva kolegyně Mek AMN je pokrokem ve prospěch všech pacientů, přístupek k bezpečnějším lékům v EU a právní rámec pro e, kompetentní autority. Děkuji. Děkuji panu Mikulášikovi. Paní Weisberga, minutu. Děkuji, pane předsedající. A nejdříve e, začnu poděkováním e, zpravodajce a stínovým zpravodajům za skvělou práci. Eh, dobrý dozor nad eh, léky chrání evropské občany a zároveň eh, posiluje práva pacientů. Já bych chtěla hovořit o dvou věcech. Za prvé portál pro bezpečnost léčiv a potom příbalové letáky. Pozitivní zprávou je, že zítra schválíme portál pro všechny členské státy i pro ty, kde už se příslušné informace musí zveřejňovat na příbalových letácích. Tím vyrovnáme situaci. V řadě členských států eh, se nemusí dávat příbalový leták na internet. To ovšem neopovídá eh, životní realitě řady občanů, eh, kteří v praxi používají pohyb, volný pohyb osob Jedině, když cestují po Evropě, eh, tak eh, třeba eh, budou tímto způsobem moci si ve vlastním mateřském jazyce obstarat příbalový leták příslušného léčiva. Proto jsem velice ráda, že komise se rozhodla přijít tady s vlastní legislativní iniciativou. Děkuji paní Weisberger a nyní má slovo paní Rivasi minutu. Díky, pane předsedo. Já bych se ráda vrátila k dopadu léčiv na životní prostředí od roku 65. Evropa stanovila kritéria pro získání povolení uvedení na trh. Spočívá na třech kritériích. Účinnost, bezpečnost a farmaceutická kvalita léčiva. Ale nic není řečeno o dopadu léčiv na životní prostředí. Víte dobře, že v současné době ať jde o estrogeny, které nacházíme ve vodách řek, mění pohlaví ryb a víme, že nacházíme také odpady eh, v, čističkách a také u, poblíže nemocnic. A o tom jsme jednali, eh, vedla, byla vedená rozprava a pokud je o směrnici o farmakovigilanci, to bylo zohledněno v podobě eh, eh, úvodního ustanovení a na základě údajů poskytnutých agenturou Eurá komise musí zveřejnit eh, zprávu o vážnosti tohoto problému a o nutnosti změnit legislativu Evropské unie o léčivek v dalších oblastech. A já žádám po komisi, aby udělala zprávu na základě těchto údajů, protože nepřímo se to vrací opět k lidskému zdraví, protože došlo k několika případům, kde jsme měli vedlejší účinky jenom na základě pití vody. El señor Dorfman. Děkuji. Pan Dorfman, dvě minuty. Vážený pane předsedo, Vážený eh, pane komisaři, vážení kolegové a kolegyně, já si myslím, že je důležité, eh, že tady dnes hovoříme o tomto tématu. A eh, rád bych poukázal na další, na tuto záležitost a sice na mnohojazyčnost nápisu, tedy obsahu v příbalových letácích. Já jsem příslušníkem jazykové menšiny a žiji v oblasti, kde projíždí spousta turistů. A Například u nás v regionu eh, to, to eh, to, eh, ty, ty, ta stávající úprava vede k tomu, že spousta lidí nerozumí příbalovým letákům a to je nebezpečné. A, a touto směrnicí, touto legislativou se musíme dostat k tomu, aby informace byly z příbalových letáků také dostupné na internetu, aby jste si je mohli najít doma. A Tyto informace eh, se ehm, také musí podařit eh, podat eh, zkráceně a srozumitelně, tak abychom nemuseli dávat k lékům celé brožurky. Muchas gracias. Děkuji. A nyní na jednu minutu má panu, pan Rossi. Drazí kolegové, jsme pro zprávu paní zpravodajky. Jde o bezpečnost eh, lékařských přípravků, která má být zvětšena a o větší transparentnost. Eh, Liga Sever se zejména zabývala s, s přímým přístupem pacientů k evropské databázi vedlejších účinků. Pak eh, šlo také o poplatky, a o odpovědající sítě farmakovigilance. A to je také um, úlohou výboru pro posouzení rizik. Samozřejmě jde také o pacienty a o to, aby pacienti i orgány byly důležitě zapojeni, protože v Evropě, kde je stále větší očekávání života, bohužel dochází často k zneužívání léčiv. To může vést k alergiím a také k nemocem. Existují nemoce, které ještě nejsou dostatečně proskoumány. Například syndrom, který se právě týká příliš velkého množství chemikálí a proto je důležité, aby Evropská unie byla v této oblasti aktivní a informovala občany o odpovídajícím používání léčlivých přípravků. Děkuji, pan Rosy, a nyní má na minutu slovo pan Schnellhardt. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Když eh, si připomeneme i, jak jsme začali v minulém volebním období, začali jsme diskutovat o této problematice, tak můžu říct, že opravdu si velice ctím paní zpravodajky a musím říci, že to řešení, kterého dosáhla v první člení, je skvělé. Je to úžasný nástroj. Dnes jsme to již několikrát slyšeli. Mě překvapilo, že členské spáty také bez problémů souhlasili s tou databází, která bude zavedena a e, na evropské úrovni propojena. My žádáme také komisi, aby využila možnosti agentury a také databázi Eudravigilance, aby zlepšila kvalitu produktů. To je velice důležité a máme již proto tedy nyní dobrý předpoklad. Ovšem varuji eh, před tím nebezpečím, že občané budou příliš často hlásit přímo vedlejší účinky. Není možné, aby každý, kdo něco kritizuje, měl právo být tam přímo zachycen v té databázi. Děkuji a nyní má slovo na jednu minutu pan Riky. Děkuji vám. Pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já budu hovořit velmi stručně. Dovolte mi poblahopřát všem těm, kteří pracovali na zpracování tohoto materiálu. Musím říct, že jsem ale poněkud překvapen. Jedna věc zde nezazněla, a zvláště křížová farmakovigilance. Na vertikální straně máme zde opravdu vyčerpávající shrnutí, ale musíme si pamatovat na to, že řada problémů spočívá v užívání těchto produktů u těch spotřebitelů, kteří používají různé druhy přípravků, které mají různé vedlejší účinky a pokud se kombinují dva, tak ty účinky mohou být opravdu velmi nebezpečné. Někdy bychom měli se opravdu zaměřit na to, jak se tyto účinky na, násobí. Odborníci by se na to měli zaměřit a vždycky by se mělo řešit, jaké produkty používají spotřebitelé jako léky bez předpisu k těm, které mají na předpis od svého lékaře. To je velmi důležité. Děkuji vám. Děkuji a pane Rike. A nyní za radu poprosím pana Šastela. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, z mé strany několik slov. Já bych chtěl poblahopřát paní McAvon, stejně jako několika jejím stínovým zpravodajům. Chci poděkovat všem, kteří se i za předsednictví podíleli na zpracování tohoto klíčového materiálu. Je to klíčový materiál pro všechny pacienty Evropské unie. Je to konkrétní příklad předané hodnoty Evropské unie pro naše občany a jejich každodenní život. Uplatňování těchto ustanovení nám nepochybně pomůže snížit počet případů, kdy dochází k problémům v souvislosti s užíváním léků. Několik lidí zde už uvedlo, že řada umrtí v nemocnicích právě se odvíjí od těchto případů užívání, nesprávného užívání několika léků a k tomu je zde farmakovigilance. Já doufám, že na konci belgického předsednictví budu moci ještě poblahopřát všem za odsouhlasení několika dalších balíčků v oblasti farmaceutického průmyslu. Děkuji za spolupráci s parlamentem a komisí, děkuji vám za pacienty Evropy a děkuji vám také za lékárenský průmysl. Děkuji a poprosím pana komisaře Tajányho. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tato rozprava na které se podílelo tolik poslanců, jasně ukazuje, jak důležitá je tato schoda které bylo dosaženo mezi institucemi. Je to silný signál komise, rady i parlamentu, signál občanům Evropské unie. A já doufám, že dojde tomu, že to bude rychle schváleno a přijato, protože i já sdílím obavy, které byly v rozpravě vyjádřeny. Existuje příliš mnoho úmrtí z důvodu špatných léčivých přípravků. Bylo to jednoznačně řečeno kolegy a rovněž sdílím to, co řekl pan Dorfman – Myslím si, že je správné, že e, lidé mohou hovořit svým vlastním mateřským jazykem a že se mohou informovat o vedlejších účincích také ve svém mateřském jazyce. Ve všech oblastech, e, které spadají do mé kompetence, rád bych poděkoval poslancům, kteří se vyjádřili k tomuto tématu. Děkuji také rovněž komisi. Pan komisař Dali bohužel dnes přijít nemohl, ale rozhodně ho budeme o dnešní rozpravě informovat a také mu sdělíme vše, co zde bylo řečeno. Děkuji ještě jednou všem, kteří se účastnili této rozpravy. Kovi se vám děkuje z celého srdce za to, že zde mohl být vyslán silný signál občanům Evropské unie. Co se týče otázky paní Rivasy, která se týkala rizik pro životní prostředí, které představují léčiva, tak si říci, že je samozřejmě velice důležité stále myslet na ochranu životního prostředí a my akceptujeme návrh parlamentu tom směru, že pokud to bude nutné, tak přistoupíme k legislativním krokům, které se budou týkat rizik dopadu léčiv na životní prostředí. Já děkuji za možnost, která mi byla poskytnuta. A zároveň chci říci, že eh, aspekty životního prostředí již jsou obsaženy ve sdělení Evropské komise farmaceutickému odvětví, které bylo předloženo v prosinci 2008 v rámci balíčku. Děkuji. Děkuji, pane panu komisaři a nyní má slovo paní McEwen. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat. Vy jste nám poskytl příklad, jakým způsobem je možné co nejlépe sladit rodinu a práci. La palabra para cerrar el debate. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla reagovat na některé věci, které tu zazněly. Kolegové mluvili o transparentnosti. Řekla bych, že to, čeho jsme dosáhli, je velký krok směrem k transparentnosti. Množství informací, které se budou zveřejňovat na webových portálech, představuje velký pokrok v porovnání s tím, co už teď máme. A pokud je o nezávislost farmakovigilance, poslanci tohoto parlamentu oddělili schvalování od farmakovigilance a postarali se o to, že výbor pro farmakovigilanci bude předkládat doporučení a ta je možné zrušit jenom ze závažných důvodů, takže jsme to udělali hodně, abychom zlepšili nezávislost. Komise bude mít hodně práce poté, co zítra tuto legislativu schválíme. Já myslím, že ji schválíme velkou většinou. Musí toho udělat hodně, pokud jde o příbalové letáky pro pacienty. Organizace pacientů, jednotliví pacienti jsou hodně nespokojení s informacemi na letácích. Vy jste se v komisi snažili najít řešení, nebylo přijatelné, ale my s vámi chceme spolupracovat, abychom dospěli k dobrým příbalovým letákům pro pacienty. Takový leták nemůže být jakési úložiště pro všechno, co se může pacientovi stát. To by znamenalo, že ten leták bude z pohledu eh, průměrného pacienta naprosto nepoužitelný. Musí to být přehledné informace. Chystáte se udělat v studii o dopadech léku na životní prostředí, to je velmi důležité. A chceme také černý symbol. Chceme, aby se ten symbol rozvíjet. Nechceme, aby zmizel, jako to bylo u léků pro děti, u pediatrických léků. Chceme, abychom ten symbol brzy měli. I členské státy čeká hodně práce na tom webovém portálu. Chceme, aby se rozběhl a chceme také časový rozvrh. Je zásadní, jak říká pan komisář, aby lidé dostali informace ve svém vlastním jazyce. A členské státy také musí zavést své systémy přímého podávání zpráv.